násilí na ženách a na jednu a půl minuty dávám slovo paní Jiménez Becerril Barrio. Eh, gracias, señora presidenta. Desde que Děkuji srdečně, paní předsedající. Od té doby, co jsem zde v parlamentu, eh, byla mou prioritou ochrana obětí a bude tomu tak i nadále. Dnes jde o ženy, eh, které jsou obětí násilí. Musíme žádat, abychom se propojili eh, tak, abychom společnosti také ukázali, že si uvědomuje závažnost tohoto problému. Týká se to Evropy, ale také zbytku světa, protože násilí nedělá žádný žádný rozdíl eh, ani mezi bohatými a chudými, eh, mezi profesemi. Nemáme zde žádné vlastně hranice. A proto také nemůžeme uniknout. Prostě někdo se stane obětí jenom proto, že je ženou. Eh, jsou to potom zranění psychologická, psychická, fyzická a je nutné tedy se chránit společnou strategií. Já jako zpravodajka jsem pracovala na nařízení o ochraně žen, což je legislativní nástroj a nabízí nám postupy v jednotlivých eh, členských státech. Není to však dostačující. Já chci chránit ženy a dívky, které jsou eh, zneužívány, eh, které jsou znásilňovány, které se dočeny ve své integritě. Svatý otec dnes řekl, že člověk musí být ve středu pozornosti a také žena musí být ve středu naší pozornosti, musí být v Evropě chráněna my dlužíme ženám, které byly takto zraňovány, eh, i ochranu. Děkuji. Eh, mám otázku. Přijmete modrou kartu od pana Edriče? Prosím. Pane Edriče, máte 30 vteřin. Děkuji. Budete se mnou souhlasit, že toto příšerné téma je de facto výsledkem nedostatku morálky a cti ve společnosti a e, že tedy každý, kdo znásilňuje ženu, nejenže není gentleman, ale vůbec není člověk. Nyní máte, prosím, 30 vteřin na odpověď. Samozřejmě. Já souhlasím plně a jsem velmi ráda, že jste položil tuto otázku, poněvadž toto je problém vzdělávání. E, já jsem měla jenom minutu a půl, takže jsem to neřekla všechno, ale je to skutečně od problém, který je třeba e, řešit a musí je třeba začít také u mužů. E, jsou to muži, kteří by měli začít chodit do ženského výboru a kteří by měli bojovat proti tomuto problému. Děkuji. Nyní paní Arena na dvě minuty. Alors c'est la journée internationale. Dnes eh, máme Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. A když se podíváme po pravici i po levici, tak vidíme, že jsme zde tři osoby a jedna z těchto osob byla nebo bude eh, obětí tohoto násilí. Dnes je pro mě těžké hovořit také eh, o tom, že zde není příliš mnoho mužů a ale pokud ženy jsou obětí násilí, tak to také znamená, že někdo to násilí páchá. A já děkuji mužům, kteří zde jsou mezi námi. My musíme těmto eh, násilníkům říci, eh, že je budeme stíhat. Jedna, žen, jedna ze tří žen je tedy eh, zraňována. Bojujeme proti tomu násilí, ale bohužel čísla neustále narůstají mají. Bohužel, protože toto násilí se nesnižuje. A bohužel také proto, že ženy eh, mohou konečně eh, předložit eh, například žalobu proti násilníkovi na základě lékařského potvrzení a mohou také, také prosadit své problémy. Ale máme zde mnohá čísla a nemůžeme neustále vytvářet komise, experty, veškerá práce již byla udělána a dnes, paní komisařko, musíme reagovat. Žádáme o to, aby co nejrychleji eh, byla Istanbulská úmluva ratifikována, tak jak se to vy, prosím, řekla. Eh, je nutné tak také vytvořit akční program. Nestačí totiž ratifikovat, ale je nezbytné, aby toto také bylo realizováno ve všech členských státech. Neexistuje kultura, neexistuje žádný rozdíl rozdíl, který by oprávnil k tomu, že v některých zemích budou ženy lépe chráněny než v jiných. My musíme zajistit eh, společný evropský eh, základ, eh, tak aby ženy měly určitý doprovod, určitou pomoc, tak aby násilníci také byli potrestáni. Musíme tak vytvořit legislativní rámec, který umožní, aby také rok boje proti násilí bude realizován realizováno. Děkuji. Já velice nerada krátím řečnický čas, poněvadž je to opravdu citlivá a důležitá věc, ale prosím vás, snažte se dodržovat čas. A chtěla bych ještě také říci, že eh, na tomto eh, seznamu řečníků mám pouze dva muže. To je zajímavá poznámka, že? A nyní eh, paní eh, Židňanská. Děkuji vám, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Hrubá čísla o počtech eh, žen, které se staly obětmi násilí, známe. Z další šetření víme, jak velký je to problém, ale chtěla bych vás upozornit na neanonymní čísla. Pouze 14 obětí domácího násilí má odvahu obrátit se na orgány, které mají chránit Eh, faktem je, zatím, že zatímco ve Švédsku mají 47 zaznamenaných zásilí na 100 000 obyvatel, eh, v Řecku, na Slovensku a podobně jsou to pouze dvě nebo tři. A není to dáno zásadními rozdíly mezi lidmi. Je to rozdíl v důvěře eh, v policii, že tedy jestliže se obrátím na policii, nebude to další utrpení, ale bude se mnou hovořit citlivý zástupce policie a nebudu muset pochybovat o tom, jestli bylo správné nebo ne i obrátit se na policii. Totiž, že také zdravotnický personál mě pomůže a dá mi radu, jak se chránit. A že vyšetřovatelé nebudou stát na straně pachatele a trestat oběť. Vyšetřovatelé by měli být na straně všech. A prosím, nebuďme lhostejní a neptajme, neptejme se, zda oběti eh, měli na, něco na sobě, nebo co měli na sobě a jestli náhodou nebyli někde, nebýt neměli. Eh, zajímejme se o to, jak jim můžeme pomoci. Děkuji a nyní paní Besera na dvě minuty. Děkuji paní předsedající. Paní komisařko, s úžasem zjišťujeme, že každá třetí žena na světě, eh, včetně Evropské unie, eh, někdy utrpěla fyzické nebo sexuální násilí jenom proto, že je žena. Eh, ta realita je ale ještě horší než tato šokující čísla, protože pouze třetina obětí ten trestný čin vůbec nahlásí. A co tedy můžeme dělat? Já navrhuji tady a teď, abychom něco udělali hned, něco radikálního a revolučního Ratifikujme Istanbulskou umluvu. Je to první eh, integrovaný a právně závazný dokument, který eh, stanovuje kroky eh, pro násilí na ženách. A násilí v rodině je závažným porušováním lidských práv. Tato umluva je jediným nástrojem, který může zmocnit členské státy k tomu, aby dokázali detekovat a, a předcházet násilí na ženách. Máme tu eh, rozsáhlý eh, právní nástroj, podle něhož je povinné eh, obžalovávat, teda chránit oběti a stavět před soud pachatele. To, to už je v platnosti od 1. srpna, je to k dispozici, tak proč otálíme s tím přijetím? Zatím pouze osm členských států to ratifikovalo. Španělsko, Portugalsko, Francie, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Malta. 14 to podepsalo a vstupuje do fáze ratifikace, ale dnes je dobrá příležitost příležitost k tomu, abychom vyzvali Bulharsko, Estonsko, Irsko, Českou republiku, Kypr a e, Lotyšsko, aby, e, aby to co nejrychleji e, podepsali. My tedy je vyzýváme, aby přijali tento mandát a aby, aby nové lotyšské předsednictví vedlo tento proces a dovedlo ho ke zdárnému konci. Evropa by měla hovořit jedním hlasem a jedním hlasem by měla odmítat a trestat násilí na ženách. Měl by to být jediný hlas ve veřejné debatě, eh, která bude zahrnovat samozřejmě i muže je zapotřebí mít politiky a eh, legislativu, která by ukončila tuto nerovnost. Děkuji. Je tu modrá karta od eh, pana Marino. Přijmete ji. Prosím, máte slovo a tragédia que estamos a debater hoje aqui tem Debatujeme eh, o dnes o eh, velké tragédii, která má eh, kulturní kořeny z kultury, kde, země, kde ženy hrají podřízenou roli. Dnes jsme tu měli hlavu církve, která zakazuje ženám stávat se kněžími a e, část Evangelia, e, kde, kde, které se přečítá na katolických svatbách, hovoří o tom, že ženy přísahají poslušnost svým mužům. E, pomáhá to nějak v, v boji proti této kulturní metle, kterým je genderové násilí? Vážení kolegové, modrá karta je na 30 sekund, připomínám, a nyní máte 30 sekund na odpověď. Eh, papež dnes dopoledne hovořil o důstojnosti, o transcendentní důstojnosti. A já si myslím, že důstojnost eh, je eh, nade vše. Hovoříme tady o důstojnosti lidí, a většina populace s tím zcela jistě souhlasí. Papež tady hovořil o důstojnosti všech lidí. Nyní na minutu a půl paní Björk. Eh, já bych chtěla začít tím, že poděkuji všem ženám, které neúnavně pracují eh, za to, aby eh, se tato, toto téma objevovalo na politické agendě. Moje předchůdce Eva Britt Svensson, která byla předsedkyní výboru pro ženská práva a další. Právě díky jejich práci můžeme nyní přecházet k činům. Paní komisařko Jourová, hodně eh, poslanců tady zmiňuje statistiky, je to děsivé čtení, ale a opravdu eh, to svědčí o té nepřijatelné skutečnosti. Eh, o, zkušenost, o skutečnosti, kdy ženy jsou vystaveny útokům pouze proto, že jsou ženy. A jsou, jsou jim upírána práva, protože soudy netrestají pachatele. Jak z toho ven? Ano, samozřejmě na, na vině je ten mocenský a kulturní řád, který nedává e, ženám stejné postavení jako e, mužům. A mělo by to být e, tedy naopak. V, té, v naší kultuře ženské tělo nepatří nám samotným a jsme vystaveni neustálým sexistickým komentářům, které jsou denním chlebem pro mnoho žen a dívek. Každý zná nějakou ženu, která byla znásilněna, ale nikdo nezná muže, který by byl násilníkem. Ženy jsou eh, sexuálně obtěžovány. Taková je realita. A nyní už neexistují žádné omluvy. Už požadujeme činy a já jsem ráda, eh, paní komisařko, že jste řekla, že hodláte jednat a eh, připravit legislativu, protože ta je potřeba a že hodláte tlačit na to, aby EU e ratifikovala Istanbulskou umluvu právě tak jako členské státy. Děkuji. Děkuji paní Bjork, a nyní na jednu minutu dávám slovo panu Urtasunovi. Ano, děkuji paní předsedající. Neříkáme to příliš často, ale přesto bych to chtěl zopakovat, že nerovnosti, eh, které prožíváme, eh, se projevují také v násilí krácení prostředků eh, v Evropě přitom eh, přispívá k navýšení eh, projevu násilí. Tento dnešní den je velmi důležitý, ale přesto nemáme mm, specifický právní nástroj pro boj proti násilí na ženách. Měli bychom v rámci strategie o rovnoprávné postavení získat nové možnosti. Nehledě Nehledě na to je Evropské pozorovací středisko dobrým nápadem. Ehm, Istanbulská úmluva musí být ratifikována tak, aby členské státy podpořili eh, komisi. Komise však potřebuje další nástroje. A chtěla bych eh, vás eh, poprosit, abyste tento nástroj na evropské úrovni eh, postavila do popředí. Zajuto. Paní Ajuto. Děkuji, paní předsedající. Tedyž prožíváme den proti násilí na ženách a my dnes zde hledáme možnosti poskytnout nové legislativní nástroje pro komisi. Já jsem doufala, že takováto iniciativa bude eh, předložena ze strany komise. Eh, také Istanbulská úmluva již byla potvrzena v mnoha státech. Násilí proti ženám není jenom násilí fyzické, toto násilí je velmi často psychologické a toto násilí se projevuje velmi často eh, v domácnosti budoucnosti. A jsou mnohé varovné signály, které však nikdo e, nesleduje. Kdybychom včas měli dostatečný nástroj, tak bychom mnohému mohli e, předcházet. Případ Lučan Ibady, e, která byla znetvořena, je případ výrazný. Měli jsme však takové případy, kdy muž svou ženu vyzval k tomu, aby učinila sebevraždu eh, před očima svých dětí. Eh, zavražďování žen je stále četnější a také práva z roku 2013 eh, prokázala, Promiňte. Um, eh, já se omlouvám, ale vy jste hovořil prostě příliš dlouho a proto eh, je třeba eh, tady být přísnější. Nyní paní Morvej na jednu minutu. Děkuji vám. Jestliže někdo chodí po ulicích v elegantním oblečení, Eh, jestli to, to znamená výzvu k tomu, aby eh, byl někdo z těchto důvodů, řekněme, okraden nebo, nebo se násilněn. A něco takového se stalo právě v Maďarsku. Eh, tam šlo de facto policie, maďarská policie vydala podobné video. Je tam policie, muž, kamera, a e, názor. Ano, kdo e, podporuje, vyzývá e, k násilí, ten bude souzen. Děkuji, paní předsedající Není náhodou čas na to, aby eh, skutečně vstoupila v život legislativa, eh, ke které jsme se všichni zavázali, tedy legislativa proti genderovému násilí. My eh, jsme dospěli tedy k názoru, že legislativa proti Eh, genderovému násilí eh, je nezbytnou součástí genderové rovnosti eh, u nás. Paní předsedkyně, kolegové, parlament už dlouho volá po předložení směrnice, která by skončila s beztrestnosti nevhodného chování k ženám, tedy násilného chování ženám. Vedlo by to v praxi eh, k lepší pomoci ženám a k zdokonalení justice. Eh, paní komisařko, vy jste hovořila tady o eh, procentech žen, které zažily v násilí, pohlavní násilí v určitém eh, věkovém rozmezí nebo alespoň jednou v životě. To skutečně přece volá proto, abychom eh, řádným a lepším způsobem chránili oběti násilí. A myslím si, že to opravdu ukazuje na to, že potřebujeme celoevropskou legislativu. My dnes hovoříme o násilí na ženách a opravdu je třeba proto něco dělat. Děkuji. Já ještě jednou připomínám, že je třeba dodržovat řečnický čas. A nyní paní t. Děkuji, paní předsedající. Minulý týden u nás na Litvě eh, byla znásilněna a brutálně zavražděna 21-letá studentka, eh, která nikdy nikomu neublížila. Toto se stává, něco podobného se stává jedné ze tří žen v naší civilizované vyspělé Evropě. Sedm žen každý den umírá v důsledku znásilnění. Opravdu budeme předtím zavírat oči je skutečně třeba, aby Evropská unie předložila návrh směrnici o boji proti násilí na ženám, tak, aby se koordinovaly kroky v oblasti legislativy, soudnictví, zdravotnictví a tak dále, prostě eh, všude. A také bychom měli mít eh, vlastní eh, úřad sledující vývoj problematiky eh, v oblasti násilí na ženách. A mohl by to být Evropský institut pro genderovou rovnost. Děkuji. Nyní paní Višněvská na jednu minutu. Eh, dámy a pánové, dnes eh, svatý otec František zde v Evropském parlamentu řekl, že eh, zapomínání na Boha vede k násilí. Každý člověk má důvod, má právo na důstojnost a násilí je závažným protispolečenským problémem. Každý den se odehrává násilí na ženách, sexuální, fyzické, psychické násilí, je to většinou tedy v zemích rozvíjejících se, rozvojí, rozvojových, také třeba v komunitách muslimských, ale i v Evropě. A s tím se nemůžeme smířit. Eh, musíme nasměřovat svou činnost tam, kde eh, ženy potřebují pomoc nejvíce. Potřebujeme vyvíjet tlak, eh, potřebujeme legislativu. Jestliže tedy evropské země mají eh, velmi vysoce vyvinuté zákonodárství, eh, tak opravdu eh, je třeba se odvolávat také na naše tradice, kulturu, civilizaci a možná, že není dobrou cestou jít produkci, není dobrou cestou jít produkováním další evropské legislativy. Děkuji, paní Běrde, minuta a půl. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Tato zpráva eh, vyšla z pera eh, Evropské agentury pro lidská práva a ukazuje se, eh, že často nejsou tyto příklady hlášeny, což vede k bohorovnosti mezi příslušnými orgány. A máme čísla, eh, kolik je obětí v naší eh, populaci. Statistiky jsou strašlivé. Eh, komise zatím příliš nereagovala na zprávu paní kolegyně Parvanové. A také jsme žádali v této zprávě evropskou strategii, akční plán a měsíce plynou a zatím jsme se nedočkali vůbec ničeho. Ano, eh, Evropská komise se konečně ujala tématu eh, ženské pohlavní obřízky. Ale my musíme jednat také v oblasti znásilňování žen a vůbec páchání násilí na ženách ve všech formách. Ať je to třeba domácí násilí, Eh, nebo pohlavní násilí a tak dále. Eh, tomu se musíme věnovat s odhodláním. Eh, není to něco, co bychom měli vnímat izolovaně. Je to součást postojů ve společnosti. My potřebujeme jednat i v členských zemích, a to teď. Děkuji a nyní paní Kuněva. Ευχαριστώ πολύ. Θα με επιτρέψετε να κρατήσω στη θέση μου να μην σηκώνομαι όρθια λόγω Děkuji vám. Já doufám, že vám nemusím nějak objasňovat, že mi dnes není příliš dobře. Každopádně ta čísla, která máme o psychologickém násilí a sexuálním násilí, jsou taková, že, že, že jsou šokující. 33% žen někdy čelilo podobným typům násilí. Násilí na ženách má mnoho podob je to nerespektování, nerespektuje hranice sociálních vrstev nebo příjmových kategorií a dochází k němu v rodině, tak jako i ve společnosti jako celku a jeho případy neustále přibývají. Je důležité také to, aby byla dodržována lidská práva eh, těchto obětí a aby byl vyslyšen jejich hlas. Eh, teď ale nastává nová vlna ekonomického násilí vůči ženám v Řecku. Lidem, kteří pracují, se říká, že se musí smířit s nižším platem, pokud si chtějí práci udržet. A podobné jevy jsou vlastně upíráním práv ženám. To je také forma násilí. Dnes je to také tak, že ženy jsou povzbuzovány k tomu, aby si nebrali mateřskou dovolenou a je jim vyhrožováno ztrátou zaměstnání, pokud si ji vezmou. Pokud chceme bojovat proti násilí, ke kterému dochází, musíme mít nějaká pravidla, nějakou, nějakou legislativu, která by byla dodržována. Měli bychom také nějakým způsobem zajistit, abychom ratifikovali tu istambulskou konvenci Rady Evropy, která by nám poskytla právní rámec ochrany. Děkuji nyní paní Deli na jednu minutu. 62 milionů žen eh, bylo obětí násilí eh, alespoň jednou za život. Toto číslo je skutečně skandálem. Nemůžeme toto opomíjet. A paní komisařko, nestačí, že toto objevíte. Jaké jsou zde otázky? Jak bylo vůbec možné, že eh, znásilňování není uznáno jako trestný čin ve všech státech? státech. Istanbulská úmluva by mohla dát eh, rámcovou úmluvu eh, pro eh, ochranu obětí. Jak je možné, že v komisi neustále znovu předkládáte legislativní návrhy k preventivním opatřením? Je nutné nyní něco udělat. Chceme observatoř násilí proti ženám. Chceme také, aby násilí na ženách bylo prohlášeno prohlášeno za trestné činy. Je nutné eh, ratifikovat Istanbulskou úmluvu, již nemůžeme čekat. Je skutečně na čase, aby ženy již mohly vystoupit z nelegální oblasti a mohly se sami chránit. Děkuji. Our next speaker. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Parker na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající eh, Určitě nikdo z vás by eh, nezmínil volný pohyb osob v Evropské unii. Vzhledem k těmto otevřeným dořím pro eh, imigrační politiku nemůžeme vůbec kontrolovat kriminální minulost eh, nově příchozích osob. Lidé, kteří byli odsouzeni za zneužívání nebo kteří obchodují s lidmi do Evropské unie, mají zcela volný přístup do Spojeného království a nikdo se jich na nic neptá. A nemůžeme vůbec nijak kontrolovat jejich minulost bezpečnost díky eh, evropským pravidlům. To je situace, která je naprosto šílená. Takže eh, ještě než začnete volat po dalších nesmyslných byrokratických evropských vymyšlenostech, eh, tak prosím zamezme tomu, aby kriminálníci, kteří mají historii sexuálního zneužívání, měli volný přístup do našich zemí. Chtělo by to hranič, pohraniční kontroly, které by znemožnili kriminálním gengům obchodovat s lidmi a které by zamezovaly vstup, vstupu osob lidě, lidem, kteří byli odsouzeni za sexuální násilím. Teprve poté budeme mít lepší šanci vyřešit tento problém. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Majer na jednu minutu. Ne, omlouvám se, modrá karta. Přijmete modrou kartu? Prosím. Promiňte, a jsem skutečně rozhořčená, když slyším to, co bylo řečeno. Na základě eh, té zásady, že je spojena otázka eh, cizinců a znásilňování propojena, to je pro nás Evropské, Evropský parlament nepřijatelné. To nebyla otázka, ale spíše prohlášení, nicméně dám eh, prostor pro reakci. Eh, já bych vás eh, chtěla upozornit na tragickou vraždu, ke které došlo před dvěma měsíci v mé zemi. Obětí byla mladá žena, která bohužel přišla o život. A došlo k odsouzení, myslím, že litevce, který už byl odsouzen za vraždu. Ten zcela volně přišel do Spojeného království. A možná, že by byl ušetřen život ženy, možná, že mnoho životů by bylo ušetřeno, kdyby existovaly nějaké kontroly. Nepodceňujte hodnotu kontroly kontroly hranic, pokud jde o kriminálníky. Prosím. Kolegové, já uh, ponechám prostor pro druhou modrou kartu. Přijmete druhou modrou kartu, prosím. Paní Bierder máte slovo. Mě zaráží ta představa, že si myslíte, že můžete zrušit volný pohyb. Mohla byste říct, jak zajistíte, aby se skočtí zločinci nestěhovali do Londýna nebo londýnští zločinci do severního Irska? Děkuji. Tady nejde o kontrolu tohoto, tady jde o to, abychom věděli, kde ti lidé jsou, pokud mají záznamy v trestním rejstříku. A jde o to, abychom zajistili to, aby nevinní lidé věděli, kde ti lidé jsou. Je nezbytné, abychom chránili ženy. To, to opravdu je nezbytné. Ne, já neakceptuji to, co říkáte. Děkuji za tuto výměnu názoru a přesouváme se k dalšímu řečníkovi na jednu minutu, pan Majer. Děkuji, paní předsedající. Eh, nyní eh, budou šokováni zase ti, kteří jsou na druhé straně. Eh, rovnoprávnost mužů a žen je nepřirozená. To jsem ale neřekl já, nýbrž Erdogan, turecký prezident. Toto řekl před několika dny a tuto diskuzi zde velmi vítám, protože je to velmi důležité téma. Násilí na ženách je velmi závažné téma, které musíme prodebatovat. Bohužel však v 21. století máme tragické příležitosti případy násilí a vykořišťování žen nejenom v Turecku, kde 43 žen bylo obětí násilí, ale také ve Švédsku se tomu tak dala. E, Švédsko je za Botswanou, pokud jde o počet registrovaných znásilnění. Také v Belgii, ve Velké Británii je tomu tak. Tam je případ Rottenham. Jeden muž mučil celá desetiletí dívky. A čím je dán tento nárůst? to Víte to jistě zcela dobře. Myslím si, že eh, politicky korektní brýle musíme odložit. Eh, muži eh, vstupují na naše území a mají zcela jiné představy o postavení žen. Slovo dostává na minutu a půl paní Estaras. Děkuji vám, paní předsedající. My musíme udělat to, že musíme se odmítnout vzdát, musíme odmítnout kapitulovat a bojovat s tímto problémem. To řekla jedna z obětí znásilnění v Bosně. Jde o světovou pandemii, která je porušováním lidských práv a která může nabývat mnoha podob. Sexuální obtěžování, nucené sňatky, obchody s lidmi, otroctví a tak dále. Mnoho osob říká, že bylo někdy třetina žen žen říká, že byla někdy uh, obětí znásilnění nebo sexuálního násilí během svého života. Jde o uh, adolescentky samozřejmě a nyní nám tu přibývá otázka kyberšikany a kyberstalkingu. 2600 žen a dívek žije v zemích, uh, kde sexuální útoky nejsou trestné a tam jsou samozřejmě eh, pod vyšším rizikem znásilnění. Potřebujeme evropskou strategii, která by harmonizovala právní systémy v těchto záležitostech eh, v Evropské unii. Je to problém, do kterého by se měla zapojit celá společnost. Potřebujeme eh, ochranu partnerství, potřebujeme, potřebujeme obžaloby. Musíme porušit tu hradbu mlčení. Musíme se vyslovit také e, ve prospěch e, lesbiček, gayů, transgenderů a dalších znevýhodněných lidí. Paní Rodríguez na jednu minutu. E, Istanbulská umluva obsahuje právo, práva žen a sankce za jejich porušování. A takže není pochyb o tom, že k implementaci těchto cílů bychom je potřebovali. Slyšeli jsme, že 62 milionů eh, žen v Evropě bylo obětí fyzického nebo sexuálního násilí a 500 tisíc žen nebo dětí eh, se je podrobováno eh, ženskému genitálnímu mrzačení a další jsou ohroženi. Co máme udělat pro to, abychom zamezili tomuto problému mrzačení ženských těl a důstojností? Insta, Istanbulská umluva zaručuje ženám lepší ochranu. Je pravda, že čísla z oblasti násilí na ženách ukazují, co nám ještě zbývá udělat. Jaká legislativní opatření přijímají členské státy, zejména ty, které ratifikovaly Istanbulskou umluvu? Jaká opatření lze podniknout? Jak jaké monitorovací mechanismy vytvořit, jaké e, tresty nastavit. Co hodlá komise dělat pro to, aby členské státy ratifikovaly Istanbulskou úmluvu? ne, ne náhodou se ta, je ta umluva nazývána Istanbulská, vzhledem k tomu, co jsme tady slyšeli, že řekl e, turecký prezident a sice, že rovnost mezi ženami a muži je proti přirozenosti. Děkuji a nyní paní Gerling na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Nikdo z nás tady není pro násilí na ženách, samozřejmě, ale my bychom se měli spojit a přijít se způsoby, jakými si myslíme, že tady v Evropském parlamentu můžeme nějak pomoci. Měli bychom vymyslet, co dělat. Všech 28 členských států má legislativu, podle níž je násilí na ženách trestným činem. Ale ne vždy je tato legislativa vymáhána. E, můžeme se od sebe vzájemně učit a tak se posunout dále. V Londýně před 30 lety e, Kenneth Newman, policejní komisař, který byl ředitelem policie v celé Londýně, e, řekl, že ta, že v podstatě vykrádání bytů a e, znásilnění žen to je taková ta podřadná práce pro policisty. Nicméně ve Spojeném království je situace také velice špatná. A co uděláme? My jsme, my jsme už kriminalizovali e, e, genitální mrzačení i nucené sňatky. Máme zákon, podle něhož policie na vyžádání musí poskytnout informace o partnerově trestním rejstříku. To je výjimka z, ze zákonu o ochraně osobních údajů údajů. Takže prosím, dámy a pánové, spojme se a hledejme způsoby, jak spolupracovat a, a místo toho, abychom se dohadovali, jak nejlépe zautočíme na komisi. Eh, děkuji. Eh, já znovu velice nerada přerušuji tuto debatu, ale máme mnoho řečníků na seznamu a přetahujeme čas. Dalším řečníkem na jednu minutu je paní Bilbao. Děkuji, paní předsedající. V Evropě Potřebujeme společný eh, legislativní základ, eh, abychom pomohli obětem násilí na ženách a také v případě násilí eh, proti nezletilým. Neexistují vlastně žádné právní předpisy a pravidla, podobně jako v oblasti terorismu naše představy o násilí jsou velmi eh, rozdílné. Eh, potřebujeme však nejdříve statistiky a také společné hodnoty. A proto ale také není možné, aby jeden členský stát eh, tento problém pokládal za problém soukromý. Když boj proti násilí na ženách nebude pokračovat a podporované státy, pak prostě nesplňují své úkoly. Děkuji. Minuta a půl, paní Kozlovská. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, na Syrii eh, to je celosvětová epidemie a hanba. Eh, je výsledkem dlouhodobé a přetrvávající diskriminace žen, eh, pro které, proti kterému bychom měli bojovat. Je to náš závazek na základě evropských hodnot. Eh, je třeba, abychom přistoupili ke konvenci eh, Rady Evropy, neboť to je svým způsobem zlatý standard boje proti eh, tomuto násilí a provazuje boj proti pohlavnímu násilí s bojem za práva a za genderovou rovnost. Je třeba, abychom měli Eh, standardizované statistiky, které budou zachycovat eh, všude stejně, jaká je situace. Proto se ptám Evropské komise, je možné připravit doporučení a možná eh, výhledově i směrnici, která by standardizovala a harmonizovala metody hodnocení politiky proti genderovému násilí, to by nám pomohlo eh, dospracovat se k účinnějším metodám boje proti němu. Děkuji. A nyní paní Jotová na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Tichý výkřik násilí. Eh, také jsme pojmenovali Fórum Bulharsku, které se věnuje boji proti násilí páchaném na ženách to jméno není jenom takovým jakýmsi smutným závěrem, ale je to znakem našeho odhodlání bojovat proti tomuto problému. Já chci říct, že my potřebujeme ne nové orgány, ale potřebujeme strategii a potřebujeme legislativu, která za A bude chránit oběti a za B bude působit preventivně my nemáme dostatek instrumentů, ať na evropské či národní úrovni a měli bychom skutečně ratifikovat Istanbulskou úmluvu. A samozřejmě eh, její slova by neměla zůstat pouze na papíře. Je to paradox, že pan Erdogan eh, odkazuje ženy k do domácnosti Eh, ačkoliv tato konvence, konvence byla podepsána v Istanbulu. Skutečně potřebujeme novou směrnici a novou legislativu. Paní Komodiny na minutu a půl. Eh, děkuji vám, paní předsedající. 13 milionů Evropanek eh, zažilo násilí a 3,7 milionů sexuální násilí a skutečně eh, ani na minutu nemůže nikoho napadnout, že by násilí páchané na ženách nebylo evropským problémem. Jeho následky, ty jizvy, které po něm zůstávají, eh, jsou vážným eh, důsledkem. Jde o vážný problém, který se týká všech členských zemí, nikoli jenom některých míst. A my musíme spojit své hlasy a spojit akce. Násilí páchané na ženách je velice eh, rozsáhlý fenomén a nejsou o tom ani spolehlivé údaje, neboť ne každý případ je úředně nahlášen. Nemůžeme zavírat oči. Musíme naopak angažovat a vyzývat všechny zainteresované strany, aby se pustili do boje. A to jsou nevládní organizace, profesionálové, a další, a nejenom eh, státní nebo evropské instituce. Pokud eh, to dokážeme, bude mít daleko vyšší kvalitu eh, společenské výměny v Evropské unii. Musíme změnit pohled mužů na ženy a společenské postoje. Děkuji a nyní paní Borzán na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Dnes eh, mluvíme jménem těch, kteří nepozvedají svůj hlas, neboť se stydí. Eh, už tady zaznělo to číslo 37,7 eh, milionů obětí. Eh, také velká většina eh, těchto případů vůbec není hlášena. A také na webu mladé ženy a děti jsou vystaveny jednání, které není přijatelné. Ovšem odvolaná retorika nestačí. Náš rozpočet eh, je stokrát menší, než kolik bychom potřebovali, abychom mohli účinně bojovat proti tomuto násilí. Je třeba, aby se pachatelé styděli. A já doufám, paní komisařko, že docílíte změny. Nyní paní Hed. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla připomenout eh, paní komisařce Jourové, že to byl náš eh, požadavek Evropského parlamentu na legislativní návrh s těmito opatřeními, které by eh, podporovaly členské státy v jejich úsilí o prevenci násilí na ženách a dívkách. Ženy a dívky po celé Evropě jsou vystavovány násilím stále a bylo by trapné, kdyby, když komisařka tady říká, že bojuje za prevenci tohoto násilí. Evropská unie musí ratifikovat Istanbulskou konvici a, kon, konvenci a aktivně podporovat členské státy v tom, aby to udělala. V roce rok 2016 by měl být vyhlášen rokem proti násilí žen na ženách a dívkách, abychom ukázali, že tento problém je celospolečenský a ovlivňuje všechny a měli bychom včas vypracovat akční plán. Nová komise má e, příležitost k tomu, aby ukázala, ukázala, že klade prioritu na rovnoprávnost žen a dívek. A e, já počítám s jejím úsilím, protože e, evropské ženy a dívky si to zaslouží. Děkuji. Na jednu minutu paní Regner, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já bych chtěla rámec této diskuze využít k tomu, abych pohovořila nejenom o Istanbulské úmluvě, ale také o tom, co jste paní komisařko řekla o nařízení eh, o ochraně. Eh, existují určitá opatření v některých členských státech, ale byla prosazena jenom tam, kde je možné je také prosadit. Na základě vzájemného uznávání jsou ženy chráněny eh, proti mužům, kteří provádějí stalking, a přitom tedy ženy cestují ze jedné země do druhé. Jde o to, aby členské státy byly vyznány k tomu, aby do, za rok e, také přijali e, realizaci tohoto nařízení o ochraně osob. E, báječné věci jsou velmi často rozhodnuty, ale nejsou pak realizovány. Týká se to také Istanbulské umluvy, je škoda a je také skandální opatření, že není realizována. Eh, paní předsedající. Dnes máme den proti násilí na ženách a já se domnívám, že musíme také vzpomenout určité oslavit dnešního dne, ale neslavili jsme právě tento den. Náš předseda parlamentu by to měl učinit. A přitom jsou to eh, záležitosti, které jsou velmi zásadní. Je nutné chránit základní práva žen a uvědomit si, že vlastně jsme všichni komplici, protože nic nepodnikáme. Nemůžeme být neutrální v této záležitosti v Evropě 21. století. Paní komisařko, během dějin dějin. Evropa zde naznačila cestu k spravedlivé společnosti a nesmíme tedy eh, opustit tuto cestu. Vy musíte být celá vpředu a stanovit také základy směrnice. Neutscher. Paní Neuchl, jedna minuta. Vážená paní komisařko, já bych se chtěla obrátit přímo na vás. Vy jste eh, správně řekla, že muži jsou eh, těmi, kteří musí eh, něco učinit proti násilí na ženách. A proto apeluji přímo na vás. Tedy, aby komise a vy sama jste stala subjektem aktivit. Chceme-li zastavit násilí proti ženám, vy nesete odpovědnost. Vy se nesmíte schovávat za postoj členských států a komise již čas často byla vyzvána Evropským parlamentem, aby konečně přijala směrnici proti násilí na ženách. Jde o důstojnost, jak fyzickou, tak i psychickou a jde o sexuální Eh, samostatnost v mnoha státech Evropské unie. Vy dnes říkáte, že eh, by to mělo být vypracováno, ale já říkám, že fakta jsou již dávno známa a nyní je nutné něco udělat. Kdo jenom čeká, ten je sám vinen násilí, eh, to není kavalírský delikt. Nemůžeme se dívat stranou v takovémto případě. One minute, I give the floor to Mrs. Děkuji paní McEwen na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Jako předsedkyně výboru pro mezinárodní rozvoj chci zmínit něco, o čem jsme tu zatím příliš nehovořili. A to je problém eh, Eh, boje proti genderovému násilí prostřednictvím našich vnějších politik a zejména eh, v eh, boj proti genderovému násilí v krizových situacích. Jak vylepšit humanitární a rozvojovou pomoc tak, aby řešila tento problém, ke kterému dochází, jak všichni víme. Minulý týden jsem se setkala s lidmi z Mezinárodního záchranného výboru, kteří pracují s ženami v této situaci a ti by rádi, kdyby všechny členské státy podepsali volání po akcích proti sexuálnímu násilí násilí. V mnoho členských států to nepodepsalo a vyzýváme je, aby to udělali. Zítra budeme udělovat Sacharovovu cenu eh, Denisi Mukwegemu, eh, který ošetřoval oběti znásilnění a bojoval proti znásilňování. Eh, budeme také hovořit o akčním plánu komise. My potřebujeme, aby to byl skutečný plán skutečných akcí a bylo by podstou pro doktora Mukwegeho, kdybychom mu mohli říci, že jsme něčeho dosáhli. Děkuji. Nyní nám jednu minutu dávám slovo paní Morety. Děkuji vám, paní předsedající. I já e, v tento významný den bych chtěla e, vyzvat paní komisařku Jourovou, aby se zavázala, že podnikne efektivní opatření e, proti jedné z nejhorších metel, která postihuje sta tisíce žen na celém světě. Ty trpí násilím, které dost často se uskutečňuje tam, kde by, měl, kde by měly být nejvíc v bezpečí, tedy v jejich domovech. Současné úsilí není dostatečné, protože není závazné. Právě proto eh, se ten problém neřeší a eh, mnoho procent vůbec není odhaleno. Genderové násilí eh, není problém jednotlivých členských států, je to problém globální. Je to globální tragédie a e, e, lídři by měli přijmout společnou odpovědnost, etickou i politickou. Potřebujeme celoevropskou iniciativu. Musíme se pokoušet vzdělávat lidi, cílit zejména na mladší generaci a je zkrátka potřeba přijmout nový směr. Děkuji, eh, kolegové. Já mám nyní eh, nemožný úkol zvládnout catch the eye. Máme přes 40 žádostí o slovo. Ne, ještě omlouvám se, modrá karta pro poslední řečnici. Přijmete modrou kartu? Bez mikrofonu. Já jsem pozorně poslouchala a myslím si, že je nesmírně důležité, abychom eh, se tímto zabývali a mnoho z vás o tom hovořilo, ale právě to o tom násilí v rodině, tak já jsem neslyšela v podstatě nic o, té, o tom násilí cti, eh, které je čím dál větším problémem v Evropské unii. Zejména ve Švédsku k tomu dochází. Tam je jeden konflikt za druhým v tomto duchu. Já si myslím, že to je také téma, kterým bychom se měli zabývat. Děkuji. Pokud si přejete odpovědět, máte 30 vteřin. Já si myslím, paní předsedající, že násilí proti ženám je problém, který je daný kulturně svou podstatou. Genderová diskriminace velice často nastává ve vztazích mezi partnery eh, nebo v rámci rodiny. Tam, tam je emancipace žen stále ještě eh, na pořadu dne, ale když hovoříme o násilí ze cti, eh, tak, tak s, tím, s tím nesouhlasím. Omlouvám se, ale zase jednou nám dochází čas, takže přijmu šest žádostí o Catch the Eye a první bude pan Tarabela. Děkuji, paní komisařko. Já jsem třetí muž v této debatě, což je málo, jak jste řekla. A je nás také více, kteří mají bílou eh, mašli. Eh, je to eh, výrazem kampaně z Kanady před 30 lety, kde došlo o zavraždění 14 dívek. Já bych se chtěl zmínit o základní věci. Jde o to, jak bojovat bojovat proti násilí. Paní komisařko, obracím se na vás, protože před čtyřmi eh, lety s Balbarou eh, Materou, paní Parvanovou, paní Figueiredo z GUE, paní Kolnisen ze Zelených eh, jsme vytvořili iniciativu, která je skutečně jedinou, která dostala 402 podpisů. A chtěl bych toto prohlášení zde znovu předložit, protože je to symbolický dokument, který do doufám také dostane další podpisy. Jde o žádost o to, aby se prosadila rok násilí proti ženám. Děkuji, nyní paní Švýca. Děkuji vám. Je skutečností, že pan Mukwege bude zítra prohlášen laureátem Sacharovy ceny. A to má velkou vypovídací schopnost. E, důvod je, že bojoval za e, ženy, za jejich důstojnost. E, minulý rok jsme měli ženskou laureátku a nyní máme ženu na místě komisařky, která je zodpovědná za práva žen. Dnes jsme si také vyslechli eh, proslov papeže, který řekl, že lidská důstojnost je něco, na co bychom se měli zaměřit. A to ve mně vzbuzuje optimismus. Každý rok 25. listopadu zde v parlamentu i jinde si připomínáme násilí na ženách a to by nemělo být něco rystě, čistě symbolické. Je třeba, abychom ratifikovali Istanbulskou konvenci. kõige olulisem on muuta ühiskondlikke hoiakuid nii euroopas kui my eh, se musíme zabývat eh, změnou sociálních postojů v Evropě. Eh, pokud si budeme myslet, že násilí páchané na ženách je ženský problém, no tak se to za stolik nesmění. My si můžeme vyslechnout vysoce postavené politiky z různých částí světa a Mnozí tedy říkají, eh, jak je třeba eh, vnést politickou kontrolu do tohoto společenského problému. No, nevím. Eh, je jasné, že Evropská unie by měla podniknout i nezbytné právní kroky, mm, tak aby se netolerovala, netolerovala násilí na ženách. To je otázka doladění legislativy, ratifikace istambulské umluvy a možná nové legislativy. A je to velice důležité téma. Děkuji. Ten nyní pan juristy. Děkuji vám. Mm, je třeba, abychom pokročili dál směrem ke společnosti, kde nebude místo pro sexistické násilí. To je konec konců politická agenda všech evropských institucí, včetně našeho parlamentu. A dnešní debata to také reflektuje. My tedy nehovoříme o eh, jakémsi izolovaném problému. Eh, je to problém celospolečenský. Jde o násilí psychologické, verbální a tak dále. Eh, prostě ve všech formách, v jaké je součástí naší společnosti. Jde samozřejmě také o zvládání eh, síly a násilí ve vztazích mezi muži a ženami. Děkuji. Paní Klun na minutu. Děkuji vám. Paní komisařko, já vítám Eh, to, abychom vyhlásili eh, rok boje proti násilí páchaném na ženách a jsem také proto, aby eh, rovnost mezi muži a ženami také obsahovala kapitolu o genderovém násilí. Dnes hovoříme o násilí páchaném na ženách a jeden způsob, jak něco udělat, je také ratifikace istanbulské Eh, Istanbulské úmluvy. Eh, vaše země, paní komisařko, ji ratifikovala, moje země ne. Máme tady eh, určité potíže, které jsou dány britským právem. Ale já si myslím, že toto je otázka, která se týká nás všech, protože my bychom potřebovali, aby ještě těch zbývajících států, 20 eh, států se připojilo k této konvenci. Děkuji a, a ještě eh, paní Čininská. Presidente. Il dibattito... Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedající. Dnešní debata neprobíhá zcela náhodně. V tento mezinárodní den proti násilí na ženách. Vidíme, jak závažný je to problém. V Itálii například je tomu tak, že existuje výroční zpráva o vraždách žen a o vraždách ze cti kde eh, jsme našli, že bylo zavražděno na 173 žen za každý eh, trestný čin a eh, tato čísla narůstají rok od roku. E, podobně je tomu také v jiných členských státech. Proto potřebujeme koordinovanou akci e, v oblasti prevenci a také v podpoře žen, které jsou obětmi násilí. V mnoha případech je nutné chránit také děti, protože velmi často e, trpí i děti touto tímto násilím. Má to následky pro jejich psychický a fyzický vývoj. Vyzývám tedy komisi, aby přijala další opatření ještě navíc k těm, která již existují. Ta jsou nedostačující. A e, Istanbulská umluva musí být ratifikována všemi státy. A nyní na závěr paní komisařka Jourová. Dámy a pánové, děkuji vám za tuto velice hodnotnou a důležitou diskuzi. Já jsem z ní načerpala mnoho inspirace a síly eh, pro svou eh, příští práci v komisi. Eh, voláte po nové směrnici Eh, já mám tu zkušenost, že když tady slíbím novou směrnici, eh, tak to bude eh, záminka pro to, abych, abychom si všichni řekli, počkejme na novou směrnici. A já nechci čekat, protože je na čase jednat. A máme už k dispozici jiné instrumenty do té doby, než se rozhodneme, zda přijmout novou směrnici. A prostřednictvím těchto nástrojů můžeme hledat, čeho, hledat z čeho dosáhnout. Samozřejmě budu tlačit na ratifikaci Istanbulské umluvy, to je zcela jasné. Budu budeme pracovat na akčním plánu, tak, aby to byl plán eh, reálné eh, akce, tak, aby eh, obsahoval solidní analýzy, návrhy legislativních i nelegislativních kroků, nějakou časovou osu, finance a také kdo ponese odpovědnost. Takže můžete se na mě spolehnout, že toto v příštím roce uděláme. Musíme eh, neustále vést kampaň přes média. Média eh, málo hovoří o eh, provokativní reklamě a o zneužívání žen v, komerční sféře, v reklamní sféře, která, což utváří veřejné mínění a vytváří je v tom smyslu, že jako by bylo normální tímto způsobem zneužívat ženy, nicméně normální to není. A tímto posledním komentářem skončím, protože vím, že máme málo času. A e, ten komentář bude trochu osobní. My jsme hovořili o té statistice, že každá třetí žena někdy čelila násilí. E, já tady provedu svůj coming out. Já před mnoha lety jsem také měla zkušenost s násilí, s násilím vůči mé osobě a mnohokrát během svého života jsem se stala terčem slovních útoků. Eh, já nechci, abyste, vážené přítomné dámy, eh, dělali to tež, ale bylo by zajímavé, kdybychom my vyjádřili, že i my samotné, my, které nyní eh, máme vliv na situaci a můžeme tu situaci napravit, s tím máme také vlastní zkušenosti. Bylo to před mnoha lety a já si pamatuju, jak jsem se tehdy cítila. Měla jsem pocit, že je to tak trochu normální a že je to vlastně moje ostuda. Nicméně není a je to ostuda těch, kteří násilí páchají, nikoli ostuda obětí. Omlouvám se ještě poslední větu než tedy budeme eh, alarmovat muže a chtít po nich, aby změnili své chování. Eh, musíme také přesvědčovat ženy, aby to, prosím vás, nebrali jako normální situaci. A eh, která, protože toto myšlení by vám zabraňovalo nám pomoci. Tímto skončím a velice se těším na následující spolupráci, protože toto je opravdu velice závažný problém a my ho musíme řešit. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko Jourová za eh, vaši lidskost a otevřenost, se kterou jste se nám podělila o vlastní zkušenost s násilím. Protože eh, když citujeme statistiku, tak do toho musíme vnést trochu o, o osobní rozměr. Takže bylo to pro vás jistě těžké, ale parlament to jistě ocenil. Kolegové, děkuji vám, debata je uzavřena a dalším bodem našeho pořadu jednání je eh, ústní otázka na radu a komisi týkající se situace ve středozemním moři a potřeby celkového přístupu EU EU eh, k migraci je tu eh, komisař pro eh, vnitro a spravedlnost